Vážení kolegové, takže nyní máme výsledky hlasování a já projdu ten seznam, který tady mám. Kompromisní návrh 1 je přijat. Pozměňovací návrh 8 je přijat. Kompromisní návrh 2 je přijat, kompromisní návrh 3 je přijat, kompromisní návrh 4 je přijat, Kompromisní návrh 5 je přijat. Kompromisní návrh 6 je přijat. Kompromisní návrh 7 je přijat. Kompromisní návrh 7b je také přijat. Kompromisní návrh 8 je přijat. Pozměňovací návrh 77 je zamítnut. Kompromisní návrh 9 je přijat. Kompromisní návrh 10 je také přijat. Pozměňovací návrh 108 je zamítnut. Pozměňovací návrh 109 CB2 je zamítnut. Pozměňovací návrh 110 je přijat. 111 zamítnut, 112 přijat, 114 je přijat, 115 zamítnut, 116 přijat, 117 zamítnut, 118 zamítnut, 119 CP2 přijat, 120 přijat a potom 1 přijato, 2 přijato, 3 přijato, 4 zamítnuto, 5 zamítnuto. Tolik tedy ten konečný seznam výsledků hlasování o pozměňovacích návrzích. Toto oznámení, myslím, můžeme uzavřít a můžeme hned požádat o usnášení schopnost pro konečné hlasování. Takže chci požádat všechny z vás online a na zasedání, abyste stiskli tlačítko zvednout ruku, abychom viděli, kdo se aktivně účastní jednání. Včetně poslanců, kteří jsou připojeni vzdáleně. Pokud to slyšíte, prosím, stiskněte tlačítko zvednout ruku, abychom věděli, že se účastníte. Ano, zatím tedy nejsme usnášení schopní. Osm lidí se účastní, i když je připojeno více lidí prostřednictvím systému Interakcio, takže pokud slyšíte tuto výzvu a jste připojeni, jste na jednání, už se přihlásil jeden další, ale potřebujeme ještě tři další, takže pokud mě slyšíte, tak prosím stisněte tlačítko přihlásit se, zdvihnout ruku, tak abyste ukázali, že se účastníte. Máme deset, potřebujeme ještě dva další poslance. stay online. Zůstaňte prosím online, zatímco my tady budeme přemýšlet. Čtyř, pro poslance, kteří se teprve připojují, tak prosím stisněte tlačítko zvednout ruku v systému. Děkuji, Dito, tak abychom věděli, že tam jste a že se účastníte hlasování. Okay, thank you very much. Dobře, mnohokrát děkuji, kolegové. Teď jsme tedy dosáhli usnášení schopnosti. Děkuji za trpělivost těm, kteří již se účastní jednání nějakou dobu. Tímto tedy prohlašuji hlasování za zahájené. Jak už jsme říkali, preferovali bychom použít opět systém iVote. Neměl by už nyní obsahovat žádné technické chyby. Takže můžete hlasovat, je to velmi jednoduché hlasování. Necháme ho otevřené do 17 hodin a poté oznámíme výsledky písemně a samozřejmě na webové stránce. Takže mnohokrát děkuji za trpělivost na tomto komplikovaném dnešním jednání a doufám, že budoucnost bude zářivá. Takže děkuji a hezký večer.